Dear colleagues, I would like Kolegové. start by uh, our meeting this afternoon. By welcome. Rád bych uh, na začátek uh, našeho odpoledního setkání přivítal Ibrahima al-Jafariho, ministra zahraničí Iráku. Doprovází ho několik uh, dalších představitelů irácké vlády, eh, tedy a úřad, státních úředníků a ehm, hlavním tématem je boj s Daesh. Jak víte, probíhá zásadní vojenská operace. Jejím posláním je osvobodit Mosul o, od Daeše. Je to komplexní e, vojenská operace, která si vyžádá určitý čas a doufejme, že humanitární náklady této operace budou e, co nejomezenější. Takže jsou tu síly irácké armády a policie, které se účastní této operace. A měli bychom využít předchozích obdobných situací, abychom se naučili řešit humanitární dopady obdobných operací. Takže pane ministře, dávám vám slovo k úvodnímu projevu a pak eh, kolegové položí otázky. Yes, it's on. It's on. It's now. Yes. It's on. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب في هذا اللقاء všechny vás zdravím a děkuji vám za to, že jste se dostavili na toto zasedání. Jsem eh, v Evropském parlamentu sněmovně Evropského lidu a eh, tady zaznívají hlasy občanů a tady eh, mohou, může zaznít hlas celého světa, od toho jsou parlamenty, aby byly hlasy občanů slyšet. Vytváří se tu také pokyny, na základě kterých pak jednají vlády. Je to vyjádření vlády eh, vůle našeho lidu a mezi ehm, naším lidem a těmito lidmi není žádný rozdíl. Jsou sice rozdíly mezi stranami, a existují eh, geografické rozdíly, náboženské rozdíly, ale já jsem tu proto, abych tu eh, zastoupil hlas iráckého lidu eh, v této Evropské sněmovně, Evropském parlamentu, který nevznikl přes noc. Tato instituce a Evropská unie jako taková vznikla po stoletích válek a e, krve prolévání. A evropské metropole zakusily e, rovněž e, metlu války mezi státy, zejména v podobě první a druhé světové války, e, které pak vedly k vyvození příslušných v podstatě ukončili toto um, období krvé prolévání. A eh, dáš je novým jevem ve své formě, ale ve své přirozenosti to není nic nového. Je to jev, který se vyskytoval v dějinách eh, zas a znovu v různých a stále nových podobách – je to produkt zvrácené vůle, eh, která útočí na lidi bez rozdílu, eh, muže, ženy, děti i starší osoby s, se záměrem prolévat krev. A proto je zapotřebí globální humanitární úsilí, abychom této výzvě byli schopni čelit. Nevěřte, že Daesh je pouze nepřítel Iráku, je to nepřítel lidstva, je to nepřítel vás a je to i výzva pro vás, jak tak jako pro nás. Dáš se snaží fungovat i ve vašich městech, stejně jako v našem hlavním městě snaží se i, i u vás zabíjet vaše mladé ženy, stejně jako se snaží zabíjet naše mladé ženy. Ehm, snaží se poskvrnit jejich čest ehm, to je stejně tak, jako je tomu v případě um, na, situace u nás um, a útočí proti dětem. A um, ehm, v té válce, kterou vedeme proti Dáši, s touto válkou se snažíme eh, hájit důstojnost člověka. To je ten jediný legitimní boj všech, veškeré ostatní um, boje nejsou skutečnými boji, ať už jsou to ekonomické nebo geografické, ale boj s terorismem to je boj proti těm, kdo se snaží podkopávat lidskou důstojnost. Měli jste Mosul, druhé nejlidnatější irácké město, ale eh, v této operaci vojenské operaci D, která, která, které dochází na území, kde se zlo Daeše usadilo, usídlilo a kde podkopává samotné základy této prastaré civilizace. Byla to kolebka civilizace a Daesh eh, teď eh, tuto civilizaci 6000 let starou ničí. Síly eh, zla eh, jsou, se sjednotily v Mosulu, tvoří je přes 100 národností. Jsou tam i američané a australané, kanaděni, evropané, občané arabských států. A to nás nemůže překvapovat, protože um, terorismus, um, vůle k terorismu není něco, co existuje jen v našem regionu, ale může to být v celém světě. Proto jsou tam i zástupci demokratických států, ale tito lidé nerespektují e, jejich hodnoty. A všechny, všichni vaši eh, lidé a instituce, kteří podporovali eh, naš, naši zemi v boji proti Daeši, ví, že to není jenom otázka Mosulu, je to otázka vůbec boje za lid, lidstvo, za lidi. Je to eh, globální konflikt. Je to zápas jehož ehm, bojištěm je celý svět. Začal 11. září v New Yorku, pak se přesunul do Madridu, Evropy, na Střední východ, no a nyní vidíme eh, tyto boje, které probíhají v Syrii a v Iráku. Je to možná vůbec nejvýznamnější válka kterou lidstvo zažilo. Možná byly některé války svým rozsahem eh, větší a zuřivější, ale ne, eh, nepostihovaly v tak velké míře děti eh, a ženy. Nedocházelo v takové vysoké míře k upalování, například upalování žen, čehož jsme byli svědky v nedávné době. Takže jde opravdu o lidskou důstojnost Nejde jenom o, o, o to, abychom uhájili Irák a nás samotné, ale vůbec lidi. Je to eh, bo, boj svatý proti těm, kdo podkopávají společnost. Může to být eh, válka dlouhá, nebo je to válka sil dobra a civilizace proti silám zla. A možná to může to být válka, která bude nákladná. Iráčané teď nesou velkou část tohoto břemene. Prolévají krev, jejich majetek uh, upadá v šanc. Irák, jak víte, je bohatá země, která má velké bohatství. Máme ropu, ropu ropné zásoby máme zemědělství, je to také země, která má potenciál cestovního ruchu a minerální bohatství. Ale teď eh, zažívá eh, mimořádnou situaci. Cena, eh, ceny ropy klesly. A náklady na válku a na vojenské operace vedly k velkému deficitu. Chci poděkovat všem vládám, které podpořily Irák, které poskytly pomoc, to Irák nikdy nezapomene. Irák nikdy nezapomene ty, kdo mu pomohli v těžkých dobách. Jak eh, zde můj přítel řekl, jinde ve světě jsou podobné situace, ale my se z nich musíme vyvodit eh, poučení, musíme čelit eh, Daeši společně, jinak se Daeš bude po světě šířit. Protože Daeš skutečně um, se dopouští násilí ve všech městech eh, světa proti ženám i dětem a my musíme těmto nepřátelům lidstva odolávat. Asi čekáte, že budu hovořit o Mosulu, které je tedy, jak jsem již řekl, druhý, druhé největší město po, po, po Bagrádu na severu země. Já jsem studoval na lékařské fakultě v Mosulu, znám toto město, znám jeho občany. A znám místní společnost, Je to město známé svými absolventy, nejslavnější doktor, dok, lékaři jsou právě z Mosulu, je to významné hospodářské centrum. A teď ho um, dobili teroristé, kteří využili různých eh, konfliktů, které ve, ve městě existovaly, a to za podpory cizinců z mnoha zemí. Ovšem eh, ta eh, opozice, která existovala, která vedla k masovým popravám navzdory veškerému veškerým zločinům, se tomuto městu podařilo přežít ale je důležité, aby se Mosul vrátil, aby uchránil svoji, eh, svoji lidstvo. Obyvatelé Mosulu um, jsou tvořeny mnoha eh, vyznáními, uh, více, více etnickými skupinami a my jsme um, připravili plány na znovu dobytí města, na to, abychom se postarali také o uprchlíky, abychom zajistili služby, zejména eh, zdravotní. A učinili jsme tak ve spolupráci se spojenci Evropany, Australany, Američany, kteří nám pomohli. A já nyní chci vyjádřit eh, eh, vděčnost všem, až dosáhneme vítězství, bude to vítězství pro nás, pro všechny. Děkuji za tuto příležitost. Děkuji vám za zahájení dnešní diskuze. Musím vám sdělit, že eh, se přihlásilo sedm kolegů, už osm, osm kolegů, a protože nám od této chvíle zbývá, včetně otázek, půl hodiny, tak bych rád dodržel řečnickou dobu na dvě minuty, abychom potom umožnili panu ministrovi zodpovědět na otázky. Takže v první řadě pan Adaktusen, prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Také já chci panu ministru zahraničních věcí poděkovat za to, že se dostavil do Evropského parlamentu v tak eh, složitou dobu pro vaši zemi. Náš parlament na počátku února tohoto roku schválil usnesení týkající se situace v Iráku, co se týče menšin. Toto usnesení uh, zahájilo EPP, to je největší skupina tady v parlamentu, kterou i já zastupuji a v tomto usnesení a hovoříme o tom, že dochází k těm strašným činům vůči těmto minoritám, což je vlastně genocida, kterou, které se dopouští islámský stát. na základě tohoto bych chtěl nadnést téma tady těchto eh, etnických menšin a, a situace, ke které dojde po osvobození Mosulu. Tedy má otázka je následující. Co je, to, co je možné pro eh, křesťany, syřany eh, a, a další etnika, co je potřeba udělat pro to, aby se mohli vrátit do těch oblastí, odkud pocházejí. A já jsem přesvědčen, že toto je velice zásadní otázka a vím, že jsou tu výzvy a problémy, ale bylo by velice zajímavé si na to vyslechnout váš názor, co se týče tedy následku osvobození Mosulu. Děkuji, pan Kán. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vás chtěl na úvod pozdravit. Jsme velice rádi, že jste mezi námi a také vám poblahopřát k včerejšímu zasedání o spolupráci mezi EU a Iráku na radě. Doufám tedy, že i ty události v Mosulu, potírání Daeše, že to povede k rychlému konci a já bych se chtěl, chtěl vyjádřit ty obavy, které my máme, zejména ohledně těch dopadů na uprchlíky, jaké kroky již učinila vaše vláda a vím, že eh, to byly vynaloženy určité prostředky, eh, milion, 55 milionů eur, takže jak zajistíte, aby tato pomoc přišla opravdu k těm lidem, kteří to potřebují. A eh, kolega hovořil o té otázce menšin. Já bych se chtěl zeptat na následující celý ten scénář s Daešem a to, k čemu došlo na úvodu v Mosulu, to bylo také napojeno na ty pocity určitého sektářství, ke kterému dochází mezi různými komunitami. Takže k jakým krokům došlo? abychom, aby se to napravilo, aby eh, k tomu zase nedošlo, aby tedy všechny ty menšiny, všechna ta etnika se cítili, že tvoří součást Iráku. A na závěr, já jsem a navštívil Irbil a viděl jsem, jaká je tam situace, i to úsilí kurdské vlády eh, bylo tedy se vypořádat dočasně s těmi uprchníků, a všem panovala tam určitá nezhoda, co se týče těch finančních otázek mezi centrální vládou a jejich, takže došlo tam k nějakým vylepšením. Děkuji, pan Kouzu. Děkuji, pane předsedo. Možná ani nebudu hovořit dvě minuty. Tři otázky. Chci eh, zopakovat to, co řekli mi kolegové, tedy složení těch vojenských složek, kteří osvobozují nyní Mosul pak ta otázka sektářská. Um, došlo v letech 2011 až 2013 určitým omylům i ze strany vlády právě na základě sektářství. Dále ta, ten letecký útok, my asi e, nevím, jaké máme informace vzhledem k těm nadměrným informacím, co máme ve srovnání s Alepem. Pak jedna zpráva dneska ze Španělska Eh, určitý koridor, který umožňuje islamistům prchat z Iráku. Je to pravda, protože to považuji za skandální. Děkuji, paní Lochbiller. Eh, děkuji, pane ministře, že jste přišel mezi nás, abyste s námi diskutoval. Děkujeme za vaši eh, za váš projev. Já mám dvě otázky je, no se týká eh, způsobu boje, jak probíhá, jakým probíhá eh, osvobození Mosulu v září, eh, no, osvobození Faluči od Dajíš a došlo tam ke spoustě zranění, byly tam masové popravy a tak dále. A irácká vláda oznámila, že to bude Eh, zkoumat a že tomu příště zabrání. A nyní um, před osvobozením Musulu eh, vláda řekla, že se postará o to, aby některé šíitské eh, milice nebyly součástí tohoto procesu. Nyní jsem slyšela od, na, na Reuters, že tato, po, tato šítská milice Popil Mobilization Force oznámila, že bude bojovat na straně irácké armády, především když um, bude postupovat západně od Mosulu. Takže nejenom um, bojovníci Daesh budou postiž, poškozeni, eh, ale také civilisté. Jak eh, se stavíte vůči účasti eh, těchto milic? Děkuji. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat, pane ministře. Děkuji vám, že jste tu dnes mezi námi. Nás těší ten pokrok Pečmergu v terénu. Co se týče vztahu s Tureckem, v nedávné době došlo k napětí mezi iráckou a tureckou vládou. Hovořilo se o možném zásahu tureckých jednotek v Mosulu. Je to druhé největší irácké město a je tam také početná turecká menšina, která se blíží pozicím turecké vlády. Byla tam také eh, milice Allah Achshabi, kde se uvažovalo nebo kde se hovořilo o těch externích jednotkách a regionální kurdská vláda zda, jako by se také chtěla zasáhnout a působit na tom území. No a vzhledem na silná prohlášení a řekněme i nevhodná prohlášení Erdogana vůči předsedovi vlády vaší země, co si myslíte o tom tureckém stanovisku? Co si vůbec myslíte, dojde k dohodě s regionálními kurdskými orgány a jaké vztahy tam panují s ohledem na té situaci v Mosulu a možné oslabení vztahu. Druhá otázka, jaká je situace v Sýrii, kde jsou irácké eh, milice a mnohé další. které přispívají k transformaci konfliktu. Stává se čím dál otevřenější konflikt celého Blízkého východu. Děkuji, pan Borgeco, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A také já chci poděkovat panu ministrovi, že se dostavil mezi nás a chci navázat na předřečníka k té otázce Turecka. Erdogan eh, prohlásil, že Turecko a USA jednají o hypotéze společné vojenské operace v Syrii. A jsou to správné informace? a také další zpráva, která je opravdu vážná vzhledem k nebezpečí pro civilní obyvatelstvo, je podložené to, že ISIS by mohl v této fázi využívat i chemické zbraně, mm, nejrůznější chemické látky jako chlor a podobně. A jaké je působení asi dvou a půl tisíců zahraničních bojovníků. Říká se, že se tajně jednalo o tom, že by oni mohli svobodně opustit území, jenže v tom případě, kam by pak šli a Al-Baghdadi té, co unikl, je stále ještě v Mosulu a nebo se dostal do bezpečí do Sýrie. Pak eh, další otázka. Je pravda, že jsou tu výzvy k tomu, aby došlo k lidovému povstání nebo k nějaké revoltě lidu? A na závěr, jak hodnotíte rizika italského kontingentu, který se nachází v Mosulu? je jasné, že ten eh, nepravděpodobný útok, kterém, který se očekává, to může být propaganda ISISu, nicméně ISIS je opravdu schopný něco takového provést. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε εξοχότατε. Έχω τρεις ερωτήσεις για σας. Η πρώτη ερώτηση... Vítejte, pane ministře, já mám také několik otázek na vás irácká vláda eh, poskytla instrukce vojsku, aby se vyhli obětem eh, na civilním obyvatelstvu. Vzhledem k tomu, že znáte Mosul, jsou tam místa, kde by civilisté se mohli ukryt v nějakých přístřežcích před uh, islámským státem. Organizace Sapel Sady apeluje na mobilizaci uvnitř Iráku. Máte nebo učinili jste něco, aby nedošlo k těm zvěrstvům na populaci Mosulu? Další otázka. Jak nahlížíte na roli Turecka v celém konfliktu? V nedávné době předseda Erdogan řekl, že Irák je částí Velkého Turecka. Co očekáváte od Turecka nebo z čeho plynou obavy pro vás? Děkuji vám, paní Katypiry. Děkuji vám, pane ministře. Já vás vítám v Evropském parlamentu osvobození Mosul probíhá, takže my přejeme štěstí odvážným iráckým vojskům a pešmergům. Už tady zazněly podobné otázky od kolega Kastalda o nedávném napětí mezi Bagdádem a Ankarou a také z posledních zpráv, že turecké letectvo se účastnilo útoku na Mosul, takže bych k tomu od vás něco chtěla slyšet. A druhá otázka, my víme ze zpráv, že v rámci třetího dne tisíce Iráčanů prchá do Sýrie. Dnes pět tisíc lidí dorazilo do tábora v, na syrských hranicích. Nevládní nevládní organizace říkají, že ty podmínky jsou jedny z nejhorších, jaké kdy viděli a že čekají další tisícovky lidí na cestě v brzké době, takže jaké máte plány tady pro ně, jak podpořit tady tyto tisícovky civilistů, kteří prchají z Mosulu. Děkuji, pan Van Balen. Děkuji, pane předsedo. Opravdu je pro nás ctí, že pan ministr mezi námi a já bych chtěl položit následující otázku. Rusko se zapojuje v regionu Spojené státy, Irán, Turecko a mnozí dalších. Je tu jeden eh, cíl eh, proti, tedy boj proti islamskému státu a oputaci, k okupaci. Jak nahlížíte na možnost spolupráce mezi těmi zeměmi? Oni nespojují Eh, spolu, eh, nespolupracují spíš částečně proti sobě. Jak na to nahlížíte? Děkuji, paní Gomeš. Vítejte, pane ministře. Před rokem jsem také byla v Irbilu a setkala se s pešmergy, kteří se připravovali na cestu do Mosulu a a čekali také podporu od sunnických složek, protože se snažili zabránit e, nějakému revanšismu nebo aspoň obvinování z něho. Je e, ta širší koalice a vydrží ta koalice z irácká vojsko, dokáže překonat e, toto pod, že tedy jsem to na začátku převzetí Mosul ze strany Daeše nepodařilo. Pak ještě další otázka, jak vnímáte roli Turecka v tom umožňování islámského státu, aby se dostal do Sýrie a do Iráku. Myslíte si, že teď je to jejich role v tom, že zadržuje Turky, anebo jsou tam větší územní ambice s ohledem na Irák a na Sýrii? A dále, co očekáváte od EU, která má na pomoci znovu nějak obnovit ten region a um, usnadnit život těm obyvatelům, etnickým skupinám. Děkuji, pan Lee. My name is Anna I'm a member of... Já jsem členem um, sociálních demokratů německých a jsem rád, že jste mezi nás přijel. Já chci uh, um, se zeptat, jak eh, řekla paní Gomeš, jak budeme eh, řešit to dědictví v té zemi, co se týče um, transformační justice, jak um, bude vypadat ten proces usmíření, co musíme udělat, jak jste řekl, eh, ten ISIS, který, o kterém jste mluvil, jak tady budeme řešit situaci například v Sýrii, a všech těch sil, které tam působí, jak zajistíme mezinárodně bezpečnost, je Irák již součástí ICC. Nebo chcete se stát, protože my chceme spravedlnost. A vidíme mm, toho v tom regionu tolik, musíme na to navazovat. Tam mám Evropská unie musí stavět na Eh, právním státě, na vládě práva. Mě by zajímalo, jak vy si představujete eh, Irák, ICC a eh, spravedlnost v tom přechodném období pro irácké lid. Děkuji vám a přeji hodně úspěchů vám vaší zemi. Vy jste položili celou řadu otázek, které Eh, se týkají velmi mnoha aspektů situace, především okolí Mosulu. Současně je tady celá řada otázek, které jsou podobné, například Turecka se to týkalo Turecka. Takže vaše excelence, máte slovo. Děkuji za ty otázky. Mně se zdá, že mm, deset eh, členů položilo otázky, které vlastně se týkaly všech aspektů situace a bych odpověděl na všechny ty otázky, tak bych potřeboval spoustu času, tak mi dovolte, abych byl ale stručný mm, ve svých odpovědích s pomocí tlumočníků. Eh, co se týče, jaká je situace menšin Iráku? Říkáme jim menšiny, akceptujeme eh, tu, to koncept, ale vlastně se nejedná o menšiny jako takové, protože jsou významné v Iráku. Není to, eh, jsou to početně menšiny, ale práce, kultura, dědictví, které mm, zanechali. To je e, velká síla. E, sehráli skutečně čestnou roli, na kterou jsme pišní. Jsou reprezentovány v armádě, eh, křesťané, jezidi, eh, mezi armádními složkami, eh, modlitebny, kostely, byly stejným způsobem vyhazovány do povětří jako mešity. Uh, Eh, mm, zástupci menšin jsou zastoupeni ve vládě, v administrativě, v institucích. Celá ta mozaika Iráku, mm, co týče vyznání etnik, je zastoupena ve státních institucích. Jejich oběti nebylo nic menší. Vy víte, co se stalo jezídům ve Sinjaru. Eh, ty e, dívky tam byly e, násilňovány, děti prodávány e, do Syrie. Když mluvíme o iračanech, tak nerozlišujeme mezi menšinami, protože tyto menšiny jsou všechny proti, stojí proti nepříteli. Mm, mm, menšiny, to je fe, civilizační kulturní fenomén, který Irán zná již eh, od nepaměti. Irák je zastoupen všemi menšinami. Znáte um, uh, Morabil zákonník, který již tehdy Eh, obsahoval eh, lidská práva tři miliony let před Kristem. A už tehdy se tam mluvilo o právech eh, člověka, žen a irácká kultura mm, irácká mozaika je složitá. Iráčané si nikdy nekladli otázku, kdo je, sama, kdo je křesťan, kdo je jezid. Všichni Iráčané jako Iráčané jsou cílem e, Dajíš, protože Dajíš bojuje proti se e, eh, křesťanům, jezídům. To není válka proti určitému náboženství, e, je to válka proti lidstvu, proti občanům Iráku, mírový, míru milovným občanům. E, je to skutečná válka mezi dobrem a zlem. A některé síly zla, eh, eh, kterým se dodávají, jsou dodávány zbraně. Turkméni jsou důležitou složkou eh, sociální struktury Iráku Eh, přinesly velké oběti eh, za eh, minulého režimu Sadama Husajna. Všechny děti Iráku, ať jsou jakéhokoliv vyznání, přispějí k budování Iráku budoucnosti a já chci být svědkem, nebo chci Eh, zdůraznit, že eh, humanitární otázky jsou důležité. My se snažíme snižovat eh, počty uprchlíků. Nejde jenom o osvobození Musulu. Máme, my jsme jistě připravili tu mm, bitvu, my s, bojujeme za osvobození a pak je třeba přejít ke třetí fázi. Velice eh, dbáme na to, aby co největší počet obyvatel Mosulu eh, eh, je tam několik milionů lidí. Ti, kteří jsou ve městě, musí dostat zdravotní péči mm, a tak dále příprava eh, té bitvy jde ruku v ruce s přípravou sociálních služeb v té obtížné situaci. Um, Pokusíme se brát v úvahu ehm, humanitární otázky do, ehm, co v největší míře pro, eh, co se týče civilistů, eh, ty prostředky, které ehm, byly poskytnuty Iráku, překročily 2 miliardy, eh, Spojené státy, Velká Británie, 100 milionů minulý týden, nezapomeňme na Evropskou unii a její pomoc, 100 milionů dolarů, e, euro. A všechno toto bude za to v úvahu. A um, tyto fondy mm, jsou čerpány podle přání dárců, tedy mm, poskytovatelů. Jistě eh, ať je eh, ta příslušnost etnická nebo náboženská jakákoliv, tak eh, já si vzpomínám během druhé poloviny 60. let, kdy jsem eh, byl svědkem soužití eh, různých složek eh, obyvatel Mosulu, pak se objevil se Dajíš a tvrdil, že bránil sunity, když sunité nic takového nežádali. Uh, eh, Smíte další, eh, prostě, mm, to, mm, to byla záminka Dajiš, aby uh, mohli okupovat uh, to, to, to města, že, že to jsou tam nevěřící. Um, kteří toho konfliktu mezi eh, vládou a mm, provinčními vládami, vyplývá z minulosti, to jsou staré věci. V tuto chvíli centrální federální vláda mm, se, eh, se rozumí dobře s provinciemi a mm, o ropu a distribuci, rozdělení, to je vyřešeno. Vláda Eh, byla schopna eh, omezit ty konflikt, ten konflikt. Co se týče složení eh, ozbrojených sil Iráku, ministr obrany mm, vlastně mm, znamená určitě počet dobrovolníků, zahájili jsme odvody a žádali jsme dobrovolníky i Eh, eh, eh, některé náboženské orgány vlastně si, si přejí, aby spory byly mm, vyřešeny v případě osob, které se vlastně připraveny nastoupit. U mm, předsednictví Rady ministrů a následně um, vedení armády, vlastně uh, premiér uh, se chce eh, vyhýbat konfesionalismu, já bych řekl otevřeně a upřímně, není tam eh, válka mezi eh, vyznáními, mezi jednotlivými složkami irácké společnosti. Irák, irácký lid, je mikrokosmus různých společností sunité, arabové, šíité, turkméni, jezidi. Eh, to ne, ty nejsou v getech, oni spolu, tam je soužití všech těchto složek ve všech provinciích, ve všech regionech, v jednom regionu není, eh, neexistuje region, kde by nebyly zástupci všech eh, komunit, všech vyznání. Mm, nevěřte médiím. Iráčané eh, mm, žijí soužití, které se dědí z generace na generaci. Já jsem z města Karbala, které eh, je to, to, jaký, to je jakýsi Vatikán šíitů, takže prosím, ne, ne, ne, spadejte do této mm, pasti. Jsou my jsme tedy eh, strávili spoustu času eh, příprav ofenzivy, abychom eh, znovu dobili Mosul. Děláme všechno pro to, abychom chránili životy civilistů. Nebojíme se války mezi šíity a sunity. Sunité a šíité žijí Eh, míru milovně pospolu, eh, křesťané i jezidi také. Eh, mezi prvními uh, těch lidových sil byly sunité. E, tato fronta vlastně přijímala všechny bojovníky jakéhokoliv etnika, jakéhokoliv vyznání na obranu země. E, co se týče Faluji, tak vám, jsem vám chtěl říci, že není možné říci, že co se dělo tam, se děje tady není správné redukovat náboženství eh, jednoho jednotlivce, který se může mílit. Eh, ale společnost zůstává. um, všechny osoby, které spáchaly zločiny, byly potrestány. Vy jste se ptali, zda um, mm, žijete se budou účastnit osvobození um, ehm, Mosulu. My nemáme šíitské mnice, máme irácké síly, které jsou pod iráckým vedením. Všichni brání Irák. Pešmergové, ano, ty jsou tam, na tom území, vždy jsou součástí těch mobilizačních sil lidových. Ehm, všech, ehm, všechny kmeny se účastní osvobození Iráku a eh, svoji roli vykonávají velmi harmonicky. Co se týče eh, Turecka a Iráku, Ture, eh, Irák vždy respektoval Turecko a nechce eh, mm, mm, Turecko poškodit. Když došlo k puči eh, Turecku, tak eh, jsem vyjadřil vždy solid, vyjadřoval solidaritu, že jsme pro demokracii v Turecku. Pokud demokracie nebo režim v Turecku Eh, chce změnit, chce, nebo to jsou tam síly, které chtějí demokraticky změnit turecký režim, tak tuto demokracii budeme respektovat a nebudeme akceptovat nikdy vojenský puč a nikdy eh, nebudeme měnit eh, mm, názor. Nepovolíme žádné sousední zemi, aby narušovala suverenitu Iráku. To také ne. Irán, Saudská Arabie, Syrie, Turecko, všechny jsou, Jordánsko, všechny tyto, se se tyto státy máme dobré vztahy a nikdy nebudeme akceptovat, aby e, intervenovali nebo narušovali naši suverenitu. My máme mm, poradce americké, evropské, z jiných zemí, sousedních zemí, kteří se mm, účastní jako poradci, e, mají, dostanou výzum ministerstva mm, zahraničí a respektují e, délku pobytu, kterou dostají. Tady se jedná o mm, e, e, tu logiku, že nám nikdo, e, nikdo nenarušuje naši suverenitu. Máme různé poradce. I Turkméni jsou součástí e, sociální struktury Jsou zastoupeni v parlamentu, jsou zastoupeni ve vládě, účastní se našich bojů jsou jste kritika Bádyho strany eh, některých komunit, ale my to litujeme, ale nemáme čas na to reagovat, na tu kritiku. Především eh, kritiku prezidenta Erdogana. My chceme mm, velice dobré vztahy s Tureckem do budoucna a Vždy bychom si přáli mít dobré vztahy s Tureckem. Terorismus um, poškozuje všechny státy. Um, jsou to ty samé strany, které mm, bojí proti Syrii, proti Iráku. Pokud selžeme v Iráku, selžeme i v Syrii. Um, někteří se ptali, zda jsou Syřané nebo mm, další cizí státy, které se účastní té bitvy. My jsme eh, akceptovali, že budeme součástí západní mm, koalice, ale nechceme vojenské základny v Iráku, nechceme eh, tam tu, mm, tyto vojenské základny, když eh, to jsou zpřátelené státy, na které se spoléháme, ale Eh, nikoli eh, tu, tu bitvu mezi Iránem, Irákem, Ruskem a tak dále. Mm. Všechny eh, tyto složky tvoří integrální součást vojenských sil, vojenských, iráckých vojenských styl a mobilizační fronty a jsou pod velením eh, irácké armády. Také plánujeme nejenom na vojenské úrovni, ale také na parlamentní, ekonomické, sociální, administrativní, um, guvernér um, Mosulu je vždy na místě a um, poskytuje doporučení. Také máme rady, mm, máme hranice s eh, Tureckem, jak víte, některé uh, složky turecké jsou na iráckém území a my jsme jim řekli, že to neakceptujeme. Irák není slabá země. My jsme oběťmi terorismu jako jiné státy, ale nyní díky našim hrdinským vojákům budeme e, čelit terorismu a nikdy neakceptujeme intervence druhých. Co se týče té přechodné e, té spravedlnosti v tom přechodném období, ten kolega, který se na to zeptal, e, tak ten už odešel. I to je jistě Eh, je jistě nutné respektovat, eh, že spravedlnost se mění podle okolností, my k tomu přistupuje reálně, realisticky jsme pro mm, transformační eh, justici a všechny další ehm, opatření v humanitární oblasti, co se týče právního státu, tak my aspirujeme na to, abychom se stali právním státem. Já jsem to říkal jako první během přechodného období v Iráku. Justice a právo, právo je primární instituce právního státu na všech úrovních. Děláme proto všechno, jako e, to bylo v Evropě, to se nepodařilo přes noc. Také Je tu pokrok samozřejmě i v této situaci a my usilujeme ze všech sil eh, o uskutečnění eh, těchto ideálů, to znamená nejlepší možné úrovně harmonie na úrovni sociální, hospodářské a politické. Omlouvám se, že to teď beru zkrátka, snažím se odpovědět souhrně na všechny otázky. Ehm, my se západní koalicí pracujeme, zatímco Irán nás podporuje, eh, není přímo v terénu, eh, pouze nás podporují Letecku, my podporujeme všechny eh, země, které jsou ochotné nás podpořit v tomto boji, včetně bojovníků Pešmergů, kteří se účastní bojů, ale to jsou Iráčané, nejsou zvenku, jsou to Iráčané, Pešmergové Iráčané, kteří hájí svou vlastní zemi. A pokud jde o Eh, ochranu civilního obyvatelstva, neozbrojeného obyvatelstva, jakým způsobem je eh, můžeme chránit. Na to jsme mysleli a teď se omlouvám, že tady trošku eh, schrnuji ty odpovědi, protože jsou to komplexní otázky a nemáme mnoho času a já chci dodržet řečnický čas. Pokud máte nějaké do, další otázky, tak na ně rád zodpovím příště, když budeme mít víc času. Děkujeme vaše excelence, děkujeme kolegům i kolegům tlumočníkům, kteří s námi získa, zůstali až e, do konce. A jak vidíte, je tu tolik otázek, které souvisí s touto situací, které se těší našemu zájmu. Také e, se chceme dovědět informace přímo od zdroje a to je přesně to, co jste nám dal, takže vám děkujeme. Uh, Uvidíme se v šest.